Uh, please take a standing position, colleagues. Prosím, kolegové, povstaňte na evropskou hymnu.

komisaři, pane ministře, je mi velkou ctí představit vám pana Amadua Tunamiho Ture, prezidenta Malijské republiky a jeho choď. Dnes není eh, tady pan prezident poprvé s námi v Evropském parlamentu. Nie pierwszy raz jest pan prezydent. V Evropském parlamentu eh, pan prezident není poprvé, ale poprvé vyslechneme jeho projev. On nás už navštívil v eh, dubnu 2009, eh, před rokem a půl. Dnešní projev je na nejvíc důležitý, protože jsme v předvečer summitu OSN, který se bude konat za dva týdny v New Yorku a bude se věnovat revizi rozvojových cílů tisíciletí. Pamatujeme si stále, eh, co se stalo v posledních měsících a letech, pokud jde o teroristické akty a dobře víme, že Malijská republika zde může se hrát velice důležitou eh, úlohu, tedy pokud jde o boj s terorismem. Také máme na paměti, že eh, Malijská republika je jedna ze zemí, kde demokratizace v skutku uspěla. Je to příklad eh, velkého úspěchu na cestě k demokratizaci. A já si myslím, že to bylo také díky vedení pana prezidenta. Události z začátku 90. let se staly realitou. Po 23 letech eh, vlády vojenské chunty došlo k eh, demokratické změně. Víme, že toho stále ještě eh, zbývá hodně. Víme, že je ještě třeba hodně změn. Nicméně reformní proces je proces kontinuální. I v Evropské unii jej stále zažíváme a v Malijské republice je také stále třeba. Takže jsme si jistí, eh, že vaše slova nebudou důležitá jenom eh, vzhledem k tomu, že nám řeknete, co se děje v Africe a eh, co eh, a jak vaše země může eh, reprezentovat celý kontinent na cestě k svobodnému a demokratickému rozvoji. Ale je to důležité také pro nás, protože v Evropě chceme být v předvoji při pomáhání zemím, které potřebují pomoc a chceme být v čele zemí, které podporují demokracii úctu k lidským právům a základní hodnoty, eh, ve které tak hluboce zde v Evropě věříme. Jsem si eh, jsem přesvědčen, že eh, tato ctižádost našich občanů i se shoduje se ctižádostí občanů v Mali. A proto se těšíme na váš projev a dovolte, abych vám nyní propůjčil slovo. Pane předsedo, předseda Evropského parlamentu, předsedo komise, vysoká představitelko pro zahraniční a bezpečnostní politiku, komisaři pro rozvoj, vážení poslanci tohoto parlamentu, vážení poslanci malijského parlamentu. Pane předsedo, nejdříve bych vám chtěl pogratulovat a k tomu, že jste byl zvolen do čela Evropského parlamentu. Ale především bych vám chtěl srdečně poděkovat a chtěl bych poděkovat předsedům politických stran, všech politických stran zde v Evropském parlamentu za to, že mi dali tuto příležitost. Příležitost přijít dnes mezi vás a podělit se s vámi o svoji vizi týkající se celé řady výzev, kterým moje země a celá Afrika čelí. Chtěl bych ale také zdůraznit snahy, každodenní snahy o to, aby byla nalezena dlouhodobá řešení. Vážení poslanci, Mali má povrch 478 eh, čtverečních eh, eh, kilometrů, 1,2 kilometru, milionu kilometrů čtverečních. Máme také celou řadu hranic s různými zeměmi. Je to země, která má velice bohaté kulturní dědictví a naše historie zahrnuje zcela specifické chvíle, zcela specifické momenty. A máme chartu Churoganga, která byla přijata před sedmisty lety, kdy byla vytvořena malajská, malajská a, říše. A tato charta kodifikovala pravidla moci, pravidla, jak se mají chovat vůdci. Stanovovala také lidská práva a hovořila také o ochraně profesních aktivit a ochraně jednotlivců jejich majetku. Tato charta stanovovala, že jednotlivci že důstojnost jednotlivců není možné narušovat. Toto bylo stanoveno před staletími, ale je to zcela zásadní princip dnešních demokratických principů. Rovněž tyto hodnoty jsou také hodnotami vašeho Evropského parlamentu. Také v Timbuktu. Timbuktu a bylo bylo, Timbuktu bylo důležitým městem v roce 333. V Timbuktu v současné době, nebo v Timbuktu studovali studenti, tisíce studentů, studovali v místní mešitě. Mamur Kadib je velice důležitým malijským autorem a řekl, že Timbuktu bylo uznáváno pro svoji sílu a sílu svých institucí a také pro politické svobody, stejně tak jako pro ochranu lidí a zboží. Rovněž zde existovala ochrana pro cizince, pro studenty stejně tak domácí jako zahraniční. V roce 2006 bylo Timbuktu prohlášeno hlavním městem islámské kultury. A Mali je zemí, která je známá pro svoji specifickou geografickou lokalitu a pro svoje bohatství. Je to také velice důležitá turistická destinace. Historie Mali a také a jde ruku v ruce s úzkými kontakty s Evropou. Ve 14. století začaly kontakty s Portugalskem. Vy jste volenými zástupci evropských občanů a na tomto místě před vámi bych chtěl vyjádřit své hluboké uznání a poděkovat vám za úzkou spolupráci mezi Evropskou unii a Mali. Evropská unie je velice důležitým partnerem pro rozvoj v Mali. Jsme druhým největším příjemcem v Africe z Evropského rozvojového fondu a jsem velice rád, že naše spolupráce velice dobře funguje a je správně implementována také z administrativního hlediska. Devátý rozvojový fond byl využit ze stra procent a desátý rozvojový fond v posledních dvou letech rovněž velice dobře fungoval. Pane předsedo, vážení poslanci, výsledky naší spolupráce měly přímý dopad na kvalitu života lidí na Mali a rovněž se staly eh, dobrým základem pro rozvoj naší demokracie. Demokracii máme od eh, státního převratu v březnu 1999, 1991. Eh, Naše historie od té doby prošla dvěma důležitými momenty. Došlo k demokratickému převratu mezi lety 1991 až 1992. A my nyní dodržujeme veškeré závazky, které tehdy byly stanoveny. Po několika měsících jsme v roce 1992 zorganizovali svobodné volby. Po deseti letech v roce 2002 jsem byl zvolen v prezidentských volbách na Mali. A to byl, byly první demokratické volby v historii Mali. Po svém zvolení jsem navrhl kolegům, že bychom se měli snažit budovat demokracii, že bychom měli vládnout společně a zároveň respektovat rozdíly, které mezi sebou máme. Na Marii, na Ma, v Mali je nesmírně důležité respektovat rozdíly. A, a od té doby jsme nečelili žádné krizi od doby voleb. Musíme spolupracovat politicky, sociálně, musíme se také snažit sjednocovat občanskou společnost a to vše v zájmu Mali. Podle mého názoru by moc měla jít ruku v ruce se soudržností a nikoli s rozpory. Je třeba, abychom dodržovali základní svobody je nutné zdůraznit, že ten politický koncenzus, který jsme přijali, který jsem navrhl, se nesoustředí jenom na tom, abychom měli jednohlasnost. Jde spíše o to, než o jednohlasnost, jde spíše o kompromis. Koncenzus na Mali se snaží o to, abychom společně mohli postupovat v budování nového politického systému pro budoucnost Afriky. To znamená, že chceme mít eh, široké vládní koalice. Moje vláda spojila veškeré politické síly. Tyto politické síly se druží kolem prezidenta, který, byl, který je nezávislý a byl demokraticky zvolen. Snaží se nám Snažíme se o vytvoření koncenzu mezi institucemi, a mezi politickými institucemi a také mezi občany. Pane předsedo, vážení poslanci, v tomto duchu konsenzu jsme se eh, zavázali, že projdeme určitou, určitým obdobím eh, reflexe nad eh, demokratickým rozvojem na Mali. Jmenovali jsme experty, kteří mají provést toto zamyšlení. Zároveň jsme do toho zanohali občanskou společnost, členy jednotlivých náboženských skupin, odborů a dalších asociací. A plody těchto schůzek, této práce jsou následující. A chceme napravit eh, nedostatky práce institucí na Mali, které jsme identifikovali. Zároveň chceme zlepšit eh, účast občanů ve volbách a chceme snížit náklady na volební konzultace. Rovněž chceme posílit možnosti politických stran, chceme vytvořit statut pro jejich fungování a chceme rovněž mít um, jasnou opozici. A tato rozhodnutí, tyto závěry budou schvalovány v referendu, poté co budou schváleny Národním schromážděním. Jsem velice rád, že zde dnes mohu a pozdravit také poslance malijského parlamentu. Mám s nimi velice dobré vztahy. Mám s nimi dobré vztahy, ať už jsou to zástupci opozice nebo vlády a rád bych jim upřímně poděkoval za to, že se mnou přijeli sem do Štrasburku. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, vývoj institucí a, a politický vývoj v Mali bude i do budoucna klíčový a centralizace je základním kamenem stavebním této strategie. Vlastně to budování impérií v Africe funguje v Africe už od 10. století, ale všechna ta impéria byla decentralizovaná, takže tu tradici chceme zvrátit. My chceme mít eh, pevný základní kámen eh, v Mali, eh, ze kterého bude vyplývat, že decentralizace bude možná teprve na základě přesného rozdělení pravomocí. Jedině až se nám podaří provést reformy eh, na úrovni hospodářské a politické zprávy. Eh, Musíme sledovat, co se děje v zemi a Evropská unie zde může sehnat eh, svou úlohu, zejména finanční a technickou pomoc. Máme také program institucionálního rozvoje, ty, tento program eh, je podporován z evropských prostředků a díky tomu můžeme náš stát lépe zorganizovat a mohli jsme zmodernizovat naši administrativu a zlepšili jsme kapacitu. Máme 703 eh, různých okresů v Mali, eh, které spravují místní rady a regionální zastupitelstva. Také máme eh, Vysokou radu pro eh, územní obce, eh, což znamená, že to je prostředek určité decentralizace. A také chceme do budoucna založit Senát, tak abychom posílili ten decentralizační prvek. Na podporu místního rozvoje jsme založili Národní investiční agenturu pro eh, venkovské obce, která umožňuje eh, eh, rozvoj například místních sociálních služeb pro lidi ve venkovských oblastech. Vážení poslanci, před tímto ctihodným schromážděním bych se také rád dotknul otázky přistěhovalectví. Otázka přistěhovalectví je důležitá pro nás, pro všechny pro každého jednoho z nás, pro eh, každou naši zemi, je eh, otázka přesvědčení otázkou mnoha aspektů. Nicméně eh, spadá do demografických, hospodářských, sociálních, humanitárních otázek a otázek identity. My se dnes pokoušíme nalézt společná řešení. Chceme, aby přistěhovalectví přispívalo k globálnímu růstu a obecnému blahobytu na obou našich kontinentech. Nicméně čelíme určitým výzvám. My trpíme masivním odlivem mozku a to nás nesmírně poškozuje. Máme omezený počet kvalifikovaných lidí například ve školství, ale zejména ve zdravotnictví. Podle Mezinárodní organizace pro migraci 40 afrických zemí se potýká s odlivem 35% absolventů univerzit do zahraničí. Nicméně eh, migrace pro nás znamená především migraci uvnitř afrického kontinentu. Asi miliarda Afričanů. Z miliardy Afričanů asi jenom 2 miliony žijí v Evropě. Pro tyto lidi je život nesmírně obtížný. Oni eh, opustí rodinu, překročí moře, oceán, eh, pouště, lesy, tak, aby se dostali do evropského ráje. Pak se stanou obětmi eh, bezskrupulózních převaděčů. Umírají, protože vyhladoví k smrti a žádné statistiky opravdu nedokáží pochytit každodenní realitu těchto lidí. Podíváme-li se na uh, mou zemi, na Mali. Naše země je jak přistěhovalecká, tak vystěhovalecká. 3,5 milionu eh, ze 4 milionů eh, malíců, kteří žijí v zahraničí, žijí v Africe. Asi 200 tisíc malíců žije v Evropě a jinde ve světě. Když to pros- promíteme do hospodářských čísel, tak eh, ten eh, převod prostředků od malijské diaspory představuje 456 milionů eur ročně, co znamená asi 11 eh, malijského HDP podle Evropské, Africké rozvojové banky, která byla vytvořena v roce 2005. A Tento objem eh, se rovná asi 85% rozvoje pomoci eh, malé každý rok. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych při této příležitosti chtěl přivítat eh, politický dialog mezi Evropskou unii a, Mali a vyzdvihnout, jak je kvalitní v otázkách přistěhovalectví. Zatím se nám eh, daří eh, školit eh, lidi v učňovských programech v naší zemi. Máme více podnikatelů a také máme programy, návratové programy pro migranty, kteří se vrátí. Dialog v oblasti migrační politiky mezi Evropskou unii a Afrikou vedl k tomu, že se nám daří nyní spustit pilotní proces. V Bamaku jsme vytvořili středisko pro eh, zprávu a řízení imigrace a integrace, eh, které se eh, pokouší tedy využít všech poznatků, které máme o této problematice a odhaduje hm, potenciální migrační trasy a počty lidí. Také máme více informací o nebo proto, abychom mohli zvyšovat eh, povědomí široké veřejnosti a bojovat eh, s nelegálním přestěhovalstvím. Nicméně musíme se zamýšlet také nad lidským a finančním kapitálem, o který přicházíme, když lidé odcházejí z Mali. Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Eh, v našich vztazích s Evropskou unii je také důležitou otázkou bezpečnost. Musíme se také eh, zamýšlet nad eh, pásmem Salosalien, které je Jedná se o eh, sahelské pásmo tedy, které má 8 milionů kilometrů čtverečních a táhne se od Mauritánie po Súdán, čtvrtinu, přes čtvrtinu Afriky, přes Mali, Burkina Faso, Niger, Alžírsko, Libii a Čad se táhne. Toto sahelské pásmo je velice hřídce osídlené. Jsou tam obrovské hornaté oblasti, eh, které eh, zavírají stovky kilometrů a jsou tam dlouhé písečné duny, hm, které mají stovky eh, kilometrů čtverečních. Je to velice nepříznivé prostředí a Eh, lidská existence v něm je obtížná. Teplota je tam eh, v průměru v prosinci 1 stupeň a od eh, února asi 50 stupňů na slunci. Takže je to mimořádně nehostinné, drsné prostředí. Nicméně přesto tam probíhají zemědělské aktivity. Letos asi 50 procent našich eh, zemědělců, kteří chovají dobytek, eh, pracuje v eh, tomto pásmu. Žijí ve velice nestabilních podmínkách. A bohužel někdy se zapletají do činnosti kriminálních gangů, které působí v této oblasti. Mali se eh, nachází na jeho východní, eh, jeho západní výspě tohoto pásma. A, a, eh, a toto pásmo představuje asi 70% našeho území, takže my se stáváme tak trochu transitní zemí. Naše země je tak trochu tedy rukojmím a obětí těch přeshraničních hrozeb, které pocházejí z toho sahelského pásma. Například pašují se eh, k nám cigarety nebo přes nás cigarety, eh, převádějí se eh, lidé nelegálně, drogy z, jižní, z jihu Afriky procházejí přes Mali. A potom jsou tady další skupiny z Magrebu, které procházejí naším teritoriem. Máme problémy s únosy, vraždami, atentáty. Ale hlavní otázka, které čelíme, je mobilita. Mobilita v přeshraniční oblasti. Nicméně žádné, eh, žádná z těch hrozeb, o kterých jsem teď hovořil, nepochází z Mali. Pochází od jinut. Jsme sekulární země. I když je u nás většina muslimů a islám a eh, se u nás praktikuje již od 9. století, ale vždycky to eh, se jednalo o mírové vyznání islámu nechápeme ideologie fundamentálního islámu, která se káže v sahelsko saharském pásmu. Nechápeme tuto ideologii, tuto fundamentalistickou ideologii, která se prosazuje v, ve zmíněném pásmu. A jeho, její náboženský dopad možná není tak evidentní dnes, ale a v budoucnosti možná evidentní bude. Pane předsedo, vážení a poslanci, a to sahalsko-sahalské pásmo a v Mali je pásmem, ve kterém jsme se snažili řešit daný problém. Je to přeshraniční záležitost a my jsme se snažili tuto záležitost také ve spolupráci s ostatními zeměmi řešit. Ovšem dosah tohoto jevu je takový, že by ospravedlňoval přijetí specifické politiky v Mali, která by se soustředila na zvyšování bezpečnosti a boji proti terorismu v, Malu, v Mali. Tato politika eh, spočívá především eh, na tom východisku, že chceme eh, poskytovat bezpečnost našim obyvatelům a chceme podporovat zranitelné skupiny. Těmto skupinám chceme zajišťovat to, že jejich základní potřeby budou naplněny. Chceme jim také poskytnout základní bezpečnost. Zavedli jsme nová opatření pro implementaci této bezpečnostní politiky. Rovněž jsme posílili svoji politiku a v oblasti boje proti pronikání zbraní, v oblasti boje proti lehkým zbraním. Rovněž musíme mít na mysli regionální spolupráci v těchto věcech, aby naše kroky byly efektivní. To jsou věci zcela zásadní pro bezpečnost. Nyní máme speciální jednotku, která se soustředí na boj proti terorismu. A tato iniciativa je iniciativa, kterou podpořila Evropská unie. My vám mnohokrát děkujeme za vaši podporu v tomto směru. Rovněž bychom chtěli poděkovat jiným zemím, které nám pomohly vytvořit Národní úřad pro boj proti pašování drog. Podařilo se nám posílit naše právní možnosti, abychom dokázali bojovat proti těmto problémům. Pane předsedo, vážení poslanci, v rámci strategie boje proti terorismu a v rámci posilování bezpečnosti máme nyní agenturu, která se má soustředit na snižování na omezování nebezpečí, především na severu naší eh, země. A tato agentura, eh, tato strategie eh, této agentury je pro léta 2010 až 2012 a soustředí se na omezování důvodů pro prostředí nebezpečí, především na severu naší země. A chceme posilovat místní komunity. A chceme dosáhnout toho, aby administrativa našeho státu byla schopna kontrolovat tyto oblasti a rovněž a chceme v těchto oblastech eh, mít eh, ozbrojené jednotky, které budou dohlížet nad eh, bezpečností a budou eh, omezovat aktivity eh, místních ozbrojených sil. A jde nám o posilování administrativy v této oblasti a také o posilování zprávy. Rovněž budeme mít strukturu ad hoc, a která by měla být a schopná využívat některých strojů z našeho rozpočtu a rovněž by měla posilovat spolupráci s partnery a administrativou. Dámy a pánové, řízení nebo zpráva e, sahalosahalské pásma e, je něco, co musí vycházet z analýzy situace v této oblasti. je třeba, abychom měli ale společnou vizi. V roce 2006 jsem přišel s myšlenkou, že bychom měli mít konferenci, která by se soustředila na snahu prosadit mír v této oblasti. Nyní musíme nést tuto společnou odpovědnost. Žádná země v této oblasti se nemůže vzdát této odpovědnosti. Zároveň ale žádná země sama nemůže tuto věc eh, sama vyřešit. Musíme mít nadregionální spolupráci, která bude umožňovat řešit eh, tyto přeshraniční problémy. Rovněž je třeba být si vědom toho, že boj proti terorismu se neomezuje pouze na tuto oblast, ale terorismus ovlivňuje také další oblasti eh, a jejich obyvatele. Já se domnívám, že hlavním základem boje proti tomuto problému eh, je místní rozvoj. Musíme dát lidem na severu a především mladým lidem určitou alternativu. Musíme jim poskytnout vzdělání, to a pomůže dalšímu rozvoji. Musíme mít také dostupné další informace. Musíme bojovat proti zločineckým organizacím, které jsou aktivní v této oblasti a také v sousedních zemích této oblasti. Pane předsedo, vážení poslanci, já jsem zdůraznil to, jak důležité je poskytnout lepší budoucnost lidem, kteří žijí v pouštních oblastech, především na severu Mali. Máme ambice, eh, které mají za cíl posilovat eh, sociální a eh, zlepšovat sociální situaci těchto lidí. To musí být zcela mezi prioritami, které máme. A jde to ruku v ruce také s rozvojovými cíly tisíciletí. Snažíme se urychlit naše programy. Máme například iniciativu, která zahrnuje 160 místních komunit. Je to iniciativa v rámci rozvojových cílů tisíciletí a takovýchto iniciativ máme celou řadu. Situace je ovšem taková, že se nám nepodaří dosáhnout všech našich cílů, ale přesto jsme učinili velký pokrok v Mali. Učinili jsme pokrok, pokud jde o vzdělání, pokud jde o boji proti HIV AIDS a také pokud jde o přístup k pitné vodě. Zároveň Máme velká očekávání od samitu OSN v New Yorku. A tam by měl, měly proběhnout eh, cílené konzultace mezi eh, zeměmi Afriky a zároveň by se zde měla řešit situace zemí, které zaostávají. Je velice důležité, aby eh, zde byla také aktivní přítomnost Evropské unie. Vážení poslanci, pane předsedo, pane předsedo eh, komise, váš vysoká představitelko pro zahraniční věci, poslanci tohoto parlamentu. Mali bude za dva týdny slavit eh, výročí své nezávislosti. Já bych chtěl říci, že Německá spolková republika byla první zemí, která uznala nezávislé eh, Mali eh, několik, ne dva dny pro, eh, po vyhlášení nezávislosti 24. září. My děkujeme Evropské unii za velice důležitou roli, kterou se hrála v rozvoji Mali. Je pro mě velkou ctí, že se mohu dnes účastnit plenárního zasedání vašeho parlamentu. Doufám, že eh, budete věřit eh, v naši dobrou vůli a v naši schopnost eh, pokročit dále. Děkuji za pozornost. Thank you much. Děkuji vám mnohokrát, pane prezidente. Řekl jste, vítejte do politického dialogu mezi Mali a Evropskou unii. A my můžeme říct to tež. Vítejte do politického dialogu. Hovořili jste o reformách ve vaší zemi. Ty jsou nezbytné všude i v Evropské unii a také jste uvedl, abychom dosáhli politického kompromisu pro lepší budoucnost Afriky. A přesně o to se snažíme zde v Evropské unii. My se o to snažíme po posledních eh, Thank you very much for coming and delivering a speech. 60 let. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste promluvil na našem plenárním zasedání.